Od pořadu jednání budeme projednávat prohlášení komise k dokončení jednotného digitálního trhu. Obracím se nyní na pana komisaře Barnier, aby se k tomu vyjádřil jménem Evropské komise. Euh, dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, vážený pane předsedo. Ano, toto téma které je na vašem programu, vašeho parlamentu. Je to opravdu nesmírně důležité. Ovšem já bych nejprve rád poděkoval, poděkoval za podporu v rámci jednání, která proběhla v Marrakeši. Vy jste tam připravili usnesení téměř jednomyslné, pokud jde o přístup zrakově postižených k, ke knížkám ve formátu, ke kterému mají přístup. Byla to velice obtížná jednání, mezinárodní jednání, dokončili jsme je minulý týden a vy jste téměř jednomyslně odhlasovali usnesení k tomuto tématu. Já jsem se tam skutečně angažovala za Evropskou unii a toto jednání bylo dokončeno pozitivně, čili to je opravdu velice důležité. Je to právě Evropa občanů, která nám leží na srdci. Samozřejmě, že tento jednotný trh v této oblasti digitální má obrovský potenciál. Pokud bychom o 10% zvýšili právě eh, tuto možnost vysokorychlostního ehm, internetu, tak bychom opravdu navýšili naše HDP, pokud jde o, eh, pokud jde o Eh, elektronický obchod, tam, kde bychom pouze o 5% navýšili toto využívání, tak bychom eh, získali 2,5, 2,6, o 2,6% větší zaměstnanost a o 1,7% růst naší ekonomiky. Čili to je právě ten růst, který nám leží na srdci, pan Mal pan Harper i jeho výbor se tomu věnovali mm, už před třemi lety, to znamená v rámci Single Market Actu jednotného Um, aktu pro jednotný trh. Čili my jsme opravdu pracovali společně s vámi na tomto novém dynamickém rámci, dynamickém rámci pro dokončení jednotného digitálního trhu. My samozřejmě kontinuálně pracujeme v této oblasti, máme směrnici po práva spotřebitele v této oblasti, transpozice této směrnice se očekává do konce tohoto roku. I tato směrnice by měla zvýšit důvěru našich spotřebitelů ve využívání tohoto digitálního trhu na jednotném trhu. V posledních třech letech jsme pracovali opravdu velice intenzivně. Vytvořili jsme i strategii, takovou společnou strategii v této oblasti digitálního trhu paní Nelly Cruz, mm, dále to byl Single Market Act 1 a 2, jak už jsem o tom hovořil, a i zacílený akční plán, který jsme připravili v oblasti elektronického obchodu, elektronických služeb společně s paní Nelly Cruz a našimi novými kolegy z Chorvatska, z, eh, z, mm, z panem Mimičou. Čili to je něco, čím jsme se dostali k blíže k našemu společnému cíli jednotného digitálního trhu, který by měl samozřejmě fungovat mnohem lépe v rámci toho revoluce digitálního trhu. Několik slov ke třem důležitým textům, na kterých jsme se společně dohodli v rámci Rady ministrů. Je to jednak nařízení Eh, které se týká například sporů v Dubnu, dále to byla díla eh, Siročí nebo Connecting Europe Facility. To je finanční nástroj pro propojení Evropy ze 27. června, i když zatím ještě ty finanční prostředky nedostačují, tak jak jsme předpokládali. Čili takový je, mm, takové trošku shrnutí celé situace Samozřejmě, že probíhá mnoho diskuzí v této oblasti, konkrétních návrhů, to všechno je velice dynamické. Návrh například, pokud jde o společný návrh eh, prodeje, pan Berlinger, pan Lene, dále je to um, určité eh, například jsou to služby, důvěryhodné služby, které se poskytují po internetu, ehm, dále například ochrana osobních údajů. Pan Kelly se tomu věnuje. To je nesmírně důležité pro důvěru našich občanů v tuto oblast. Dále je to eh, kolektivní modernizace v této oblasti paní Galo, která se tomu věnovala multiteritoriální záležitosti. Dále různé návrhy nařízení snížení eh, cen, pokud jde o například eh, paní Herzog se tomu věnovala snížení cen v této oblasti. Komise se věnovala i elektronickým fakturám, snížení cen v této oblasti. Pouze kdybychom měli právě možnost elektronické fakturace, tak by to připravilo, přineslo dvě miliardy eur pro eh, náš společný trh, čili tomu všemu se věnujeme a já skutečně doufám, že kon, do konce letošního roku na tom budeme spolupracovat. Všichni dokončíme to alespoň teda do konce vašeho mandátu. Máme zde specifické strategie. Je to no, například um, elektronické hry, hry po internetu, pan Ashley Fox, pan Kreutzmann v této oblasti se to rovněž tomu věnovali. Strategie pro informatiku, cloud computing, jak tomu říkáme. To je další strategie. Paní Del Castillo Vera, se aktivně věnovala a tak taktéž veliká oblast, které se věnoval pan Šváb, to je kyberbezpečnost, to je další nesmírně důležitá záležitost, pokud jde například o ty odposlechy americké nebo i jiné mm, špionážní akty. Samozřejmě, že my se chceme jednak bránit, ale já osobně si myslím, že bychom v podstatě tato krize nás nutí k určité reakci, tak aby Evropa měla strategickou autonomii v této oblasti. Dvě záležitosti, které jsou pro, dle mého názoru velice důležité v této oblasti pro Evropu, jednak cloud computing, ale například i kyberbezpečnost, ale například i Galileo, nebo možnost chránit telekomunikační podniky v Evropě. Čili vidíte, toto všechno máte na stole. Samozřejmě je to hodně, znamená to hodně práce. Před námi samozřejmě ještě veliká cesta, o tom se hovoří ve vašem usnesení, pravidelně se o tom hovoří i na například pan Harber i pan Echeveria, který se věnovali elektronickému obchodování, to jasně začlení do svého dokumentu. Čili my chceme vytvořit takové tři hlavní osy naší práce do budoucna. Máme zde určité návrhy. Jednak potenciál elektronického obchodu, to je první osa. To znamená, proběhnou konzultace veřejné, nyní budeme provádět konkrétní aktivity ve dvou oblastech, které jsme identifikovali. Například v následujících týdnech to bude modernizace velice ambiciózní v oblasti služeb, v oblasti elektronických pladeb. Zde máme doporučení paní Tero, její zprávy to znamená, budeme jednak revizovat eh, směrnici, která se zabývá platbami a zároveň zde máme legislativní návrh, konkrétní legislativní návrh, který je pragmatický a který se eh, týká například mm, různých poplatků. Ehm, samozřejmě, že chceme mm, vytvořit velice aktualizovaný přístup, tak abychom pomohli našim spotřebitelům umožnili jim větší možnost volbu v oblasti pladeb a i bezpečnost, tak aby skutečně se, jsme jak se rozmělnili jejich legitimní obavy. Na podzim přijdeme s takovým efektivním způsobem pokud jde o nadnárodní eh, například přepravu, zásilek. Eh, Pan eh, Echevaria rovněž má zprávu této oblasti. Tam chceme zlepšit situaci pro naše spotřebitele, pro naše podniky, především pro malé a středně velké podniky, které chtějí rozvíjet například elektronický obchod přeshraniční, tak aby Mm, například jsme mohli i sledovat eh, tyto zásilky a tak dále. Přepravy hraniční jsou tři až pětkrát dražší například, mm, když to srovnáme s podobnými vzdálenostmi a například 68% nedoručených zásilek v této oblasti máme, což je opravdu veliký problém. Máme zde mnoho aktérů, mnoho zúčastněných stran, které se tomu věnují, kterým to leží na srdci. Samozřejmě poštovní um, úřady, poštovní uh, instituce, které rovněž jsou velice zainteresované do celé oblasti, ale jsou to autorská práva. Mm, samozřejmě, že v této oblasti je to velice důležité, pokud jde o nové služby, které vytváříme, nejenom fyzické služby, ale určitá dematerializace obsahu, tak abychom mohli zpřístupnit kulturní díla, ale samozřejmě, že nechceme, aby to mělo nějaký negativní finanční dopad Ehm, samozřejmě, že je to spojeno s teritoriálním principem. Musíme samozřejmě vzít potaz i digitální rozvoj v této oblasti, který překračuje eh, hranice. Nesmí to být nějaký ekonomický, ekonomická překážka. Musí samozřejmě to spíše znamenat možnosti inovace. Již v prosinci 2012 jsme přišli s dvěma hlavními směry. Jednak jsou to licence pro Evropu, tam je mnoho zúčastněných stran, které se věnují této problematice chtějí vytvořit konkrétní nabídky v této oblasti, protože naši občané jsou frustrovaní, především mladí občané, pokud jde o možnost audiovizuálního obsahu, přístupu k tomuto obsahu, například catch-up eh, eh, televize mm, přeshraničním způsobem. My jsme měli několik eh, sezení naší pracovní skupiny, dokonce dneska odpoledne bude probíhat takové plenární zasedání, určitě hodnocení v poločase. Samozřejmě, že rovněž hodnotíme mm, právní záležitosti, ekonomické záležitosti legislativních aky v této oblasti autorských práv. Naše legislativa která by měla být založena na eh, všech těch konkrétních eh, legislativních návrzích, řešeních, které by mohly pomoci rozvinout tuto situaci od roku 2014 samozřejmě, že zde očekáváme možnost legislativní určité reformy. A třetí důležitá oblast, ve které očekáváme vaši spolupráci je telekomunikační termy. Samozřejmě sdílíme vaši diagnózu slabých oblastí, slabých stránek této oblasti. Paní Trotman, pan Rod o tom velice jasně hovoří ve své zprávě. Ano, Evropa zde zaostává v telekomunikační oblasti vůči celosvětové konkurenci. Evropská ráda by chtěla vytvořit skutečný eh, společný trh v této oblasti a my se snažíme opravdu pracovat na těchto cílech, tak aby, aby ty hlavní principy jsme realizovali jednak mm, to je možnost poskytování služeb všech operátorů bez ohledu na to, kde jsou etablováni v Evropě a zároveň svoboda, možnost všech Evropanů, všech podniků těžit toho, těchto digitálních služeb bez ohledu na to, odkud pochází. Čili to je takový praktický přístup pro dosažení konkrétních výsledků a my bychom chtěli samozřejmě i na základě návrhu paní Nelly Cruz připravit i v září konkrétní návrhy. Čeká nás v říjnu rada. No, právě proto potřebujeme konstruktivní přístup a pomoc Evropského parlamentu v této oblasti. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, vážený pane předsedo, samozřejmě, že chceme přijmout velice rychle mnoho těchto návrhů, které zatím ještě diskutujeme. Samozřejmě, že se snažíme dívat do budoucna, dlouhodobě, všechny ty iniciativy v oblasti telekomunikačního trhu, tomu se budeme rovněž věnovat a usnesení, o kterém budeme dneska diskutovat, je nesmírně důležité pro to, abyste, aby jsme ano, no, samozřejmě chcete, aby komise jednala v této oblasti. My jsme vedli veřejnou rozprávu společně s vámi od konce mm, září, promiňte, října, začátku Eh, listopadu Single Market měsíc. Toto je nesmírně důležité pro jakousi popularizaci veřejnou rozprávu všech těchto výzev, které nás čekají na jednotném trhu a především jednotném digitálním trhu. Samozřejmě, že v říjnu bude rada a jejich závěry velice, to bude velice důležité pro nás, pro komisi, abychom mohli společně s vámi vytvořit ten další plán akcí konkrétních kroků, tak abychom dokončili jednotný digitální trh ještě před dokončením vašeho mandátu. Děkuji. Děkuji a nyní řečníci za politické skupiny. Jako první se vyjádří, jelikož tady pana poslance Švába nemáme, bude to pan poslanec Correira de Campos za socialisty a demokraty. Prosím. Obrigado, senhor, <clears throat> senhor presidente. Queria começar por eh, cumprimentar o senhor comissário. Pane předsedo, já bych nejdříve rád eh, pozdravil pana komisaře, abychom se s tímto tématem mohli popasovat a srdečně děkuji za to, jak podrobně vylíčil celé téma. Děkuji rovněž kolegům, kolegyním, zejména eh, Pablo Arias a eh, pana Harbra, kteří nám umožnili pokračovat konsensuálně. Je to důležitá eh, výzva, jak sociálně, tak hospodářsky, rovněž při boji s krizí. Díky digitálnímu trhu budeme schopni zvyšovat nabídku, nabízet pracovní místa a rovněž přístup online bude znamenat, že se lidé mohou srovnávat ceny a že mohou snadněji nakupovat. Elektronický obchod na trhu z pěti z ty miliony spotřebitelů by měl posílit mezinárodní obchod a rovněž um, obrat na, ve vzdálených eh, oblastech. My máme například ostrov Orfu, eh, Korfu na Azorských ostrovech, který je téměř blíž Americe než nám. Tam máme 400 občanů, kteří si nakupují online a pošta jim dokáže pak mm, dodat eh, knihy, spotřební zboží, Eh, a tak dále. Bylo by dobré, abychom to prosadili všude v Evropské unii, ale mnoho ještě se musí dosáhnout. Eh, vysoko eh, širokopásmový internet, vysoce výkony internet, smlouvy, jistota stránek internetových, jistota plateb, ten cloud computing, eh, duševní vlastnictví, zhodnocování svých práv, integrace, překonávání řečových jazykových bariér, to vše jsou ještě úkoly. Pokud se nám podaří posílit důvěru spotřebitelů i prodejců, eh, poté teprve budeme schopni říci, že jsme eh, dosáhli cíle. Děkuji jako další Fiona Hall za liberály a demokraty, prosím, pane předsedo. Měli bychom slavit pokrok eh, směrem k digitálnímu trhu, plnému trhu, protože tam můži, mohou občané vidět hmatatelná, ty hmatatelné pokroky na začátku tohoto týdne znovu čteme o snižování eh, eh, roamingových poplatků na začátku dovolené, což je dobrý signál, ale měli bychom učinit ještě další krok a zrušit roamingové poplatky. Eh, právě tam se náš výbor zasazuje. A já bych ráda sdělila svým výbor voličům, že s roamingovými poplatky skončíme ne za pět let, ale už příští rok a doufám, že i příští léto přinese nové dobré zprávy k digitální agendě. Doufám, že budou všichni mít dobrý přístup k technicky vyspělejšímu internetu a rovněž, že nebudou vylučováni starší lidé, lidé s postižením, a že právě oni budou moci mít nové příležitosti. Ráda bych rovněž ujistila podnikatele, že na evropské úrovni bojujeme s kyberkriminalitou a odstraňujeme přeshraniční bariéry, jak už komise zmínila. Rovněž doufám, že i naši malí podnikatelé eh, budou moci využívat eh, všech příležitostí nikoli pouze technicky vyspělé firmy, ale rovněž i nějaký obchůdek nebo eh, trhovec. Například u nás kavárna začala obchodovat online a dodává potraviny na celém světě. Ehm, to je, přispívá k růstu a pracovním místům. A právě nyní je veliká potřeba, aby ta pracovní místa vznikala a já doufám, že se nám opravdu podaří pokročit ještě rychleji k tomu, abychom završili digitální trh. Děkuji, říká předseda. A jako další za evropské konzervativce a reformátory pan poslanec Hába. Děkuji, pane předsedo. Tak... Eh, možná stojí za to připomenout všem, že jádrem diskusy je uznesení eh, výboru pro vnitřní trh, který, se kterým jsem já přišel jako předseda a Pablo, který prohovoří po mně, který umístuje toto usnesení, tedy vidí právě v digitálním trhu srdce růstu a tvorby eh, pracovních míst, což Fiona rovněž zdůraznila. A já se tady chci zeptat, proč, když máme parlamentní usnesení, tak autoři eh, tohoto usnesení nebyli přizváni, aby zahájili tuto rozpravu. A zejména eh, že tady máme pana komisaře, dobré bylo by, aby celá rozprava se konala v kontextu právě našeho usnesení. Proč to říkám? Protože my velice důsledně se zabýváme všemi politikami, které potřebujeme, aby dodali digitálnímu trhu nový náboj, aby eh, k němu přispěli. Eh, poslední půl rok Pavlo Arias mm, předsedal eh, nadstranické skupině, která přišla s tímto usnesením a zejména chci poděkovat ostatním výborům, které rovněž přispěly body pro eh, usnesení, čili eh, právní výbor, EMPL, eh, výbor pro obchod a tak dále. Ale, um, pane komisaři, jak jste sám už zmínil, jedná se o velice složitou záležitost, ale potřebujeme k ní politický rámec, aby pokročila stejným způsobem, jako se snažíme dosáhnout toho Single Market Act v praxi ve všech zemí. A když jste zmínil říjen, když vás cituji, tam už vše jakoby dokončíte a dáte dohromady. My se snažíme vás vybízet v tom usnesení, aby to ještě bylo před létem. A o to nám jde v tom usnesení. A já bych rád, aby se kolegové rovněž zabývali podrobnostmi. A chci vás ujistit, že tady nejsou pozměňovací návrhy, on má podporu e, všech e, v této sněmovně, to usnesení tedy. A na závěr, když hovoříme o pracovních místech, já jsem minulý týden byl na zhromáždění o digitální agendě, kde jsem předsedal i jedné pracovní skupině a bylo tam právě mnoho těch e, příkladů, stejně jako ta kavárnička v severoanglickém Berwick upon Tweed, kde bylo mnoho obchůdků, které se pustili do práce přes internet a vzkvétají. A to je klíčové, když víme, že potřebujeme tu iniciativu a zároveň si uvědomujeme tu obrovskou průrvu, pane přece dovolte mi dokončit, tu mezeru mezi digitálními schopnostmi. Ale kdybychom využili peněžních prostředků, abychom tu mládež, kteří eh, ty schopnosti mají, rozmístili v těch malých podnicích, které díky tomu budou schopny prospívat, dělat na internetu, tak zároveň tvoříme pracovní místa, zároveň dáváme jiným nové možnosti rozvoje a to vám doporučuji k završení digitálního trhu. Děkuji, pane poslanče, říká předseda a jako další pan Pablo Arias Echeverria. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla plně souhlasit s tím, co právě řekl Malcolm Harbour. Nechceme pouze odhlasovat další usnesení v parlamentu eh, během tohoto funkčního období. Myslím, že jsme již eh, tvrdě spolupracovali na cíli, který jsme na začátku stanovili, na začátku našeho funkčního období. Řekli jsme, že chceme eh, jednotný digitální trh, tak abychom plně, plně využili všech příležitostí digitální revoluce. Během tohoto funkčního období jsme schválili eh, zprávy, které se soustředily na tento cíl. V září roku 2010 jsme hlasovali o zprávě o jednotném digitálním trhu a později jsme hlasovali také o dokončení tohoto trhu. Měli jsme specifickou pracovní skupinu, eh, která se soustředila na digitální trh. Pracuje již dva a půl roku. Konalo se eh, konalo se asi 16 schůzek, 60 účastníků se účastnilo těchto schůzek. Byli tam zástupci mimo jiné také Evropské komise a zástupci průmyslu a nejrů, nejrůznějších um, firmních organizací, stejně tak jako spotřebitelských organizací. Nelly Kroes a komisař Barnier v červnu 2012 rovněž účastnili schůzek této pracovní skupiny. Udělali jsme mnoho práce, máme e, závěry, ty jsou dostupné ve zprávách, které jsme odhlasovali. Nicméně e, to, o co zde jde, je v každém případě důležité. Chceme e, schválit prohlášení parlamentu, které jasně ukáže, že chceme, aby Rada a Komise se rovněž jako parlamente zavázaly dosáhnout jednotného digitálního trhu. Odvedli jsme mnoho práce, ukázali jsme všichni dobrou vůli a není je potřeba, aby slova se eh, přeměnila v akci. Je potřeba, aby komise skutečně připě, přispěla k rozvoji jednotného digitálního trhu. Během funkčního období jsme schválili legislativní i nelegislativní um, usnesení a zprávy. Myslím, že eh, zde se také snažíme eh, učinit kroku předu. Máme eh, směrnici o právech spotřebitelů, legislativu týkající se cloud computingu, propojení, konektivity a tak dále. Chceme dosáhnout cíle toho snu, který jsme si stanovili na začátku. Chceme jednotný digitální trh. Myslím si, že to je skutečně způsob, jak se také postavit krizi. Srdečné díky. Obracím se na poslance, aby dodržovali řečnickou dobu. Jako další paní poslankyně Gebhardt, prosím. Děkuji, pane předsedo. Existuje zde nebezpečí, že mnoho spotřebitelů eh, se nedostane k přístupu na jednotný digitální trh. Potřebujeme jasná pravidla, která budou upravovat přístup a k internetovým službám a poskytnou tento přístup pro všechny občany. Eh, přístup a k internetovým službám, rozvoj eh, širokopásmového internetu, kvalita sítí, zlepšení technické infrastruktury. To jsou důležitá slova, která se objevují v našem usnesení. Já děkuji panu Ariasovi a také panu Koreorovi za vynikající práci, kterou odvedli. Tyto otázky eh, jsou zásadní. Neutralita sítí je nicméně zásadní podmínkou pro poskytování služeb a pro dosažení cílů. Proto mě udivuje, že EPP k tomuto bodu požádala o oddělené hlasování. Stáhli jste to, pan Švábe? A to je dobře, takže myslím, že jste se zachovali uh, rozumně. Děkuji za to. A protože neutralita sítí je něco naprosto zásadního. Musíme zajistit to, aby všichni občané, aby eh, všechny firmy a podnikatelé, i ti, kteří jsou na venkově, měli přístup. Každý musí mít přístup. A to stejný přístup za stejných podmínek se stejnou rychlostí. A proto je důležité, abychom se snažili dosáhnout tohoto cíle. Myslím si, že před sebou máme dobré usnesení a už se těším na hlasování. Děkuji bardzo. Srdečné díky a jako další paní eh, poslankyně Scháke prosím. Děkuji, pane předsedo. A pane komisaři, jednotný trh je velice důležitou věcí pro Evropskou unii a je to také určitý mýtus. Není dokončený. Především pokud jde o jednotný digitální trh, musíme skutečně pohnout horami, musíme uvolnit, je zde obrovský potenciál, který uvolní stovky milionů pro evropskou ekonomiku. Nicméně, ještě jsme nedosáhli toho, co je potřeba pro to, aby Evropa byla nejkonkurenceschopnějším jednotným digitálním trhem trhem světa. To potřebuje zdroje. Zdroje pro další století, nikoli minulé století. Eh, očekáváme ze strany komise harmonizaci eh, práv duševního vlastnictví. Eh, to je zásadní věc existující legislativa není relevantní. Je třeba zohledňovat eh, zájem veřejnosti na přístupu k informacím. A potřebujeme inovace, potřebujeme konkurenci. Proto je také nejvyšší čas na to, aby komise eh, v právu stanovila neutralitu sítí. Musíme respektovat eh, otevřený internet. Eh, občané očekávají více od eh, vlád. Otevřená data, otevřené standardy, vzdělávání v oblasti IKT. To všechno musí přispět k rozvoji našich lidí a internetu. Děkuji, pan poslanec Bělan. Já jsem přesvědčen, že plné spuštění jednotného digitálního trhu umožní rozvoj konkurenceschopnosti a větší dynamiku eh, znalostního eh, hospodářství. Široké pásmo bude stimulovat systematický růst podnikání v internetu. Eh, to vidíme zejména u přeshraničního obchodování. Další rozvoj digitálního trhu musíme vnímat zejména jako politickou prioritu a proto se musíme soustředit zejména na rušení bariér jako složité principy DPH, eh, eh, dvojí zdaňování či neuznávání faktur. Investice musí jít i do komunikační eh, infrastruktury a sítě pro mobilní telefony. V zájmu všech je řízení digitálního trhu neutrální horizontálním způsobem a e, programy pomoci musí zahrnovat i pomoc online, rozšířování služeb podnikatelů, tak abychom pomohali alespoň částečně občanům na venkově. Děkuji a nyní pan Andreas Schwab. Pane komisaři, kolegové, kolegyně, nejdříve bych chtěl e, poděkovat kolegovi Pablo Ariasovi a stínovým zpravodajům z jiných frakcí. Děkuji vám za to, že jste připravili tento návrh návrh pro plénu. Digitální trh, digitální revoluce změnily evropské hospodářství a to do značné míry. A tím občanům a spotřebitelům dali celou řadu nových možností. tato nová realita, tyto nové výchozí podmínky s ohledem na hospodářskou krizi znamenají, že máme povinnost využít šancí a zpřístupnit šance občanům Evropy. Proto je cílem tohoto usnesení, abychom se společně pokusili stanovit rámcovné podmínky pro evropský digitální trh, tak aby všichni občané mohli profitovat z tohoto jednotného trhu. V současné době existuje stále ještě roztříštění nejenom v právní oblasti. Paní Trautmann se touto otázkou eh, zabývala, zabývala se otázkou roamingu a vím, že celá řada jiných kolegů se zajímala o eh, záležitosti, eh, které sem také spadají. Já jsem se zabýval směrnicí o spotřebitelích a viděl jsem, že existuje 27 různých režimů a to zabraňuje spotřebitelům nakupovat v zahraničí. Tato situace není trvale udržitelná. Je nutné, aby eh, členské státy, které eh, nezměnily svoji legislativu odpovídajícím způsobem, aby je změnily a abychom bojovali proti monopolům v této oblasti. Za třetí, musíme jasně ukázat na to, jak spotřebitelé mohou využívat eh, digitálního trhu. Existují studie, které ukazují na to, že tam, kde spotřebitelé mají přístup na digitální trh um, znamená to vytvoření až uh, o 25 zvýšení pracovních míst a 20 uh, posílení trhu. Na to jsou ale potřeba investice, na to je potřeba snaha a já doufám, že uh, tato, tyto věci dosáhnou brzy naplnění. Děkuji, pane poslanče. Jako další pan Weidenholzer. Pane předsedo, digitální eh, single eh, market je důležitý eh, pro Evropu. Už jsme dosáhli pokroku, ale abychom spotřebitelům poskytli maximální výběr, musíme chránit neutralitu sítí a ochranu dat. V efekt, pro efektivní digitální trh je důležité, aby spotřebitel měl přístup jak ke službám, tak i k jejich obsahu, univerzální přístup ke kvalitním a rychlým internetovým sítím pro všechny občany je zásadní pro vysokou účast všech spotřebitelů v tomto digitálním trhu. Dosažení lepší hospodářskou a kulturní inovaci eh, si vyžaduje, abychom měli jednoduchý systém licencování a ochrany eh, autorských práv. Děkuji jako další paní poslankyně McClarkin. Dokončení digitálního jednotného trhu samozřejmě bude rozvíjet potenciál tohoto trhu a to je, by měla být klíčová strategická priorita pro EU. Mohlo by nám to přinést 800 miliard eur naší ekonomice, což je asi tak 4 tisíce 500 eur na jednu domácnost. To znamená, že samozřejmě, že i politickou důležitost by si to zasloužilo a i našich evropských institucí. Máme zde několik konkrétních aktivit, které jsou navrženy pro dokončení jednotného trhu, investice do fixních a mobilních sítí, intelektuální vlastnictví, duševní vlastnictví, zlepšit platební služby, zásilky a tak dále. Ovšem trošku mě zneklidňuje odstavec od výboru pro právní záležitosti, pokud jde o prodej prodejní právo. My jsme hlasovali proti tomu, protože prostě si myslíme, že zde opravdu nepotřebujeme eh, to, mm, tuto právní úpravu pro naše podniky. Jinak ale pokud jde o pana eh, Ariese a eh, mého mm, kolegu pana Harbera, jejich usnesení, toto samozřejmě vítám, protože je to zásadní krok dokončení jednotného digitálního trhu a proto budu hlasovat pro. Děkujeme, paní Del Castiovera. Gracias, presidente. Muchas gracias, komisario. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych rovněž poděkovala panu komisaři a pokusím se velice účinně využít mých 90 vteřin. Nejprve dovolte, abych poděkovala jednak kolegům Malcolmu Harborovi a Pablu Echeveriasovi za jejich úsilí v této oblasti. Informační technologie, nové technologie, to je hybná síla celého tohoto projektu, na kterém pracujeme již posledních 50 let. To je záležitost, která je, leží v samém srdci Evropy. Jednotný trh, navíc ještě jednotný digitální trh. Technologie ICT podle mého názoru umožňují skutečně dosažení tohoto cíle, zprostředkují dosažení tohoto cíle. Posledních pět let to byly právě tyto technologie, které byly hlavní hybnou sílo, silou v oblasti dokončení jednotného trhu. A digitální trh je pouze jednou dimenzí celého společného evropského trhu. Ráda bych se zaměřila na jednu věc, která podle mého názoru zatím ještě nebyla dostatečně řešena námi, těmi, kteří se aktivně věnujeme této problematice, a to je digitalizace veřejného sektoru. To je podle mého názoru zásadní v celé Evropě, protože by to mohlo umožnit další růst, pokud bychom zajistili úplnou digitalizaci veřejné zprávy, veřejného sektoru v celé Evropské unii. Myslím si, že by se nám povedlo uh, to, že jednotný trh by opravdu se hnul mílovými kroky vpřed. Jako další paní poslankyně Kamarivert, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pro rozvoj digitálního trhu jsou tři věci důležité z kulturně politického hlediska. Úspěch internetu, eh, byl způsoben otevřenosti internetu. A, internet se může rozvíjet jenom prostřednictvím neutrality sítí. Transparentnost, jak ji navrhuje komise, v současné době nestačí. Můžeme se také, musíme se také zabývat interoperabilitou, tak, aby se rozvíjely inovace. Tyto dva základní principy jsou eh, zásadní pro eh, svobodný přístup k internetu pro všechny. A chceme posílit eh, digitální ekonomiku. Je zásadní, aby existovala rovnováha mezi zájmy spotřebitelů nebo uživatelů a tvůrců je nutné uznat práva eh, tvořivého odvětví. V Evropské unii je třeba, aby existovalo moderní právo duševního vlastnictví. Za třetí,

tomuto by měl napomoci i program podpory vysokorychlostního internetu v rámci connecting europe facility kde jsem zpravodajem pro tento program. děkuji pane předsedající Vážení shromáždění, jednotný digitální trh má obrovský význam pro podnikatele. Evropské firmy, které působí přeshraničně, zatím musí se popasovat se 27 různými systémy, což je nákladné a je vlastně bariérou pro malé střední podniky. Já chci všem připomenout, že právě malé střední podniky v poslední době generovaly až 80 nových pracovních míst a jednotný digitální trh je další šanci internacionalizace malých středních podniků a zlepšení jejich právního hospodářského prostředí. Takže mě těší, že pan komisař se zmínil o potenciálu elektronického obchodu, rovněž elektronických pladeb, zvyšování úrovně a e, kodifikaci, protože malí střední podnikatelé na to čekají. E, konkrétní opatření by mohla pomoci i novým firmám, které by se přímo té oblasti chtěly věnovat. Máme tedy šanci nikoli pouze ehm, zlepšit internetové hospodářství, ale pomoci i firmám v jiným odvětvím díky odstraňování správních bariér. Ale to musí se stát zkušet, skutečností. V opačném případě firmy nebudou internetu důvěřovat, budou se bát potenciálu internetu a nebudou tam investovat. Pak máme směrnici o službách. Pokud eh, bude eh, tento eh, tato směrnice prováděna lépe, tak i digitálnímu trhu to prospěje a já děkuji všem zpravodajům. Děkuji, říká předseda a jako další paní poslankyně Trautmann, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. Ano, samozřejmě chceme uspět v této oblasti digitálního trhu. Pouze tři poznámky. První věc. Vážený pane komisaři, komise má nástroje, které by mohla lépe využívat v této oblasti. Je to například i regulace v oblasti telekomu. Tam prostě již mohla mohla nakopnout tento digitální trh tím, že by využila své kompetence, identifikovala například přes hraniční trhy. To podle mého názoru je zásadní nástroj a musíme ho mobilizovat. Druhá záležitost, infrastruktura. No, u telekomunikací tam jsme to sice dokončili. Ovšem ta jedna miliarda prostě nám v CEFu zůstala, abychom vůbec reagovali na tuto možnost přístupu, rovnoměrného přístupu na celém území Evropské unii. A bohužel musíme říci, že digitální trh prostě nebude existovat, pokud to nebude efektivní pro všechny naše regiony, pro všechny naše kolegy, pro všechny naše občany a přístup k službám. A dále je to takový holistický přístup. Máme zde mnoho iniciativ, mnoho textů. Samozřejmě, že zde vidíme snahu Evropského parlamentu zavést určitou, určitý koherentní přístup, pokud jde o zaměstnanost, pokud jde o výkony Evropě, naše trhy a samozřejmě pro ochranu našich spotřebitelů. Děkujeme. Děkuji. Jako další paní poslankyně Mazej Kukovič, prosím. Dojoči spoštovaný komisar. Za... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji také zpravodajům za velice zajímavou zprávu a jednotný digitální trh a umožní také lepší zapojení malých a středních podniků a sníží to tak jejich náklady. Důležité také je, aby ve veřejných institucích došlo ke snížení nákladů a tím také nakonec ke snížení daní pro daňové poplatníky. Jednotný eh, digitální trh umožňuje eh, také přeshraniční eh, poskytování zdravotních služeb, což je pro naše občany zásadní eh, věc. A je důležité také, aby přístup na internet měli starší lidé a aby byli schopni internetu využívat. A mladí lidé se dnes v podstatě už s internetem eh, rodí. A je potřeba také větší jednotnost, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost eh, digitálních systémů a dat. Děkuji. Jako další paní poslankyně Gálo, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Bez ohledu na aktivity, na sektory v našem v naší Evropské unii. Samozřejmě, že využití digitálního trhu by mohlo nakopnout si pro malé a středně velké podniky tím, že mohou využívat nové technologické nástroje. Jim umožní efektivně reagovat, rychle reagovat eh, a šetřit. A právě proto si myslím, že bychom měli rozvinout skutečnou evropskou strategii v oblasti cloud computingu, která by reagovala už na tu třetí generaci digitálního světa, která by umožnila dos- mm, zlepšit infrastrukturu, infrastruktury, dále zlepšit infrastruktury, například um, i zajistit určité určitou pravidelnou aktualizaci. Samozřejmě, že to může změnit život nejenom podniku, ale i našich občanů, vztahu mezi zaměstnanci, klienty a tak dále. To znamená, že to mají určitou humánní lidskou dimenzi. Naše, například tomu čelí nyní e, i v Spojených státech kvůli Patriot Actu a například i e, využití e, programu PRISM pro sledování my se v Evropě snažíme na základě naší legislativy chránit integralitu našich údajů a právě proto chceme, aby to byly naši lokální um, operátoři, kteří jsou řízeni naší legislativou, které budou poskytovat naše evropská díla proto, aby naše odvětví byla konkurenceschopná. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Máme pět kolegů v rámci Catch the Eye. Jako první Ruža Thun von Honstein, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovořili jsme zde mnoho na toto téma a já stoprocentně souhlasím, že na společném evropském trhu, přesto, že už jsme to hodně dosáhli, máme ještě hodně před sebou a mám velikou radost, že jste tady právě vy, pane komisaři, že v té oblasti můžeme spolu intenzivně pracovat. Ale když si připomenu, že pouze 6 z 10 evropských eh, elektronických obchodů prodává přeshraničně, tak vidíme, kolik ještě máme překážek a jak to to ještě není využito. Například i poštovní služby, které nejsou účinné a často mm, působí pouze v rámci daného státu. Musíme zlepšit důvěru, musíme být transparentnější, ten eh, digitální trh musí být i bezpečnější. Já bych ráda eh, kolegyni z Liber, od liberálu připomenout, že právě liberálové nás nepodpořili, když jsme bojovali za nižší roaming a doufám, že už změnili svůj svůj přístup. Musíme lépe komunikovat jak s podnikateli, tak i se spotřebiteli v EU, abychom využívali právě už jejich vědomosti a zkušenosti a to nám pomůže otevírat trh a pomůže nám to i z krize. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Jako další paní poslankyně Stiller, prosím. Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Dekamposovi, panu Harborovi za eh, jejich práci. Souhlasím s paní Gebardovou, ano, i s paní Šalke, pokud jde o otevřené vědomosti, poznatky, paní Kastelbere, která hovořila o veřejném prostoru a právě proto jsem chtěla hovořit o přístupu k, um, ke knížkám ve všech formátech, to je nesmírně důležité. V současné době mnoho knihoven v Evropské unii nemá přístup právě k těmto knížkám v digitální formátu, protože uh, vydavatele jim neumožňují poskyt, neposkytují tento digitální formát knížek. Samozřejmě, že vědomosti, ceny a tak dále, my prostě musíme vědět a jsme svědomi toho, že se máme ekonomiku založená vědomosti a vědomosti založené ekonomice a právě proto chceme, aby zde nebyl nějaký roz, kol mezi těmi, kteří mohou a kteří nemohou. Chceme zde být koordinovaný přístup na celoevropské úrovni. Je zde obrovská příležitost k této akci, k tomuto konkrétnímu kroku a chceme zajistit to, aby naše knihovny měly knížky v elektronické formátu, proto je zásadní podle mého názoru, abychom tímto směrem šli, protože je to důležité pro naši budoucnost. Děkuji jako další pan poslanec Milcer. Děkuji, pane předsedo co už internetoví uživatelé vědí dlouho, potvrdila nyní unijní studie. Um, nemáme tu rychlost pro stahování, ale pouze dvou třetinovou ze strany eh, poskytovatelů ve srovnání s tím, za co platíme. Máme sice doložky, máme koridory, ale skutečná rychlost stahování je samozřejmě jenom jedním z ze tří eh, faktorů. Máme ještě kvalitu kabelu, eh, připojnost a tak dále. Většina uživatelů ani nechce garanci nějaké služby, ale spíš to, co má k dispozici denodenně. Eh, nepotřebujeme něco, co se bude dít pouze vzácně. Právě na vesnici lidé jsou často odkázáni na internet a um, pokud si chtějí vydělávat někde jinde, případně nakoupit něco, co nemohou místně, tak právě tam ten internet má ještě větší význam a právě regionální aspekt přístupu musí být ještě více zkoumán. Děkuji a jako další paní poslankyně Jazlověcká, prosím. Děkuji, pane předsedo. Internet a s ním spojené nové technologie sehrávají klíčovou úlohu v rámci programu Evropské komise oživování unijního hospodářství. Ekonomika znalostní nám umožní zůstat v čele a být konkurenceschopní. Globální síť je obrovská šance pro zvýšení přeshraničního obchodování a oživení hospodářství. Na druhé straně nezapomínejme i o ohroženích, který, eh, se kterými internet eh, se pojí. Eh, proto doufám, že komise bude aktivnější v souvislosti s nebezpečími, o nich čteme, například dokonce i krádeže peněz, krádeže identity, eh, phishing a tak dále. To jsou jenom některé z těch fenoménů. Když budeme zvyšovat eh, digitální trh, tak musíme zvyšovat i ochranu proti neduhům, aby vše bylo prospěšné hospodářsky. Děkuji a jako další další Sean Kelly, prosím. Eh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři Barnier. A celá řada kolegů zdůraznila, že je důležité dokončit jednotný digitální trh. Je to zásadní věc pro rozvoj evropské ekonomiky. A Kolegové poukazili na nutnost digitalizace eh, také veřejného sektoru, poukazovali na elektronický obchod a také na dostupnost širokopásmového internetu v Evropě. A pokud jde o elektronický obchod, existuje zde celá řada problémů. Musíme podporovat lidi v tom, aby obchodovali na internetu, malé a střední podniky, aby obchodovali na internetu a musíme jim poskytnout odpovídající eh, technologie co se děje v, mé, eh, v mém volebním okrsku a nyní se to šíří eh, dále. 29. ledna eh, vzniknul program na vzdělávání mladých lidí a v oblasti digitální, protože zde existuje nedostatek a znalostí. Děkuji a jako poslední v rámci Catch the Eye paní poslankyně Sari Eseja. Arvoisa komissari, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych eh, poděkovat komisi eh, za odvedenou práci a za program, který předložili minulý týden. Jednotný eh, digitální trh, pokud má být řádně implementován, musí zahrnovat také platby. Podle mého názoru musíme zajistit, aby se evropské regiony více sjednotily, aby eh, existoval, eh, existovala podobná možnost přístupu na internet eh, se stejnou rychlostí. Ví komise něco o změnách, ke kterým dojde v budoucnosti a, a které budou mít vliv na některé oblasti Evropy? Jsem velice ráda, že v tomto novém návrhu je celá řada dobrých věcí. Barnier. Děkuji a nyní za komisi pan komisař Barnier. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli dovolíte, velice rychle by reagoval na všechny vaše připomínky. Poslouchal jsem vás s velikou pozorností pokud bych chtěl být spravedlivý, musím říci, že pokud je o tuto rozpravu, ano, to je rozpráva nejenom proto, že to leží na sesi vašemu parlamentu a vašemu výboru pro vnitřní trh, že se tomu věnuje pan Harber a pan Echevian. To je samozřejmě součást celého úsilí. Udělali obrovskou práci, je to konkrétní práce, diverzifikovaná záležitost. V podstatě téměř všichni z vás, všechny politické skupiny to podpořili a to je podle mého názoru z mého vlastního hlediska opravdu důležité pro určitou podporu Evropské komise. To je samozřejmě nesmírně důležité, proto dovolte, abych poděkoval oběma zpravodajům. Já jsem se měl možnost věnovat eh, i s vámi společně této práci a před několika týdny jste dokončili toto, tento materiál, který je zásadní pro další vývoj. Paní Trautmann se o tom zmínila. Možná nám to umožní konečně ano, máme zde mnoho, mnoho textů, o kterých jsme hovořili, které se již připravili, které se připravují, které se budou připravovat. Čili ano, prostě jít společně, to nám eh, chybí, abychom společně pracovali na dokončení digitálního společného trhu. A samozřejmě, že tam budeme, že očekáváme i na výsledky další rady, která proběhne v říjnu. Pan Bělan, několik z vás se zmínilo, pan Andrea Šváb o této problematice Marie Galo hovořili o cloud computingu, pan Balser, pan Kelly hovořili o investicích, paní Trautmann hovořila právě i o té možnosti nástroje propojení Evropy, kde bohužel teda ty prostředky zatím nejsou dostatečné. Ano, investice. Investice do digitálního světa, do digitální oblasti, tak abychom dosáhli právě toho nediskriminačního přístupu. Právě proto jsem se zabýval i v oblasti finanční regulace, jsem připravil tu zelenou knihu ohledně dlouhodobého investování, jak bychom mohli tou regulací finančního bankovní eh, trhu a bankovnictví tím, že budeme zpravovat a řídit tuto oblast, <clears throat> řekněme i možným zdaňováním nebo nějakými prostředky Evropské investiční banky, abychom dosáhli dostatečných finančních částek, které by nám pomohly v rozvoji tohoto společného jednotného digitálního trhu. Connecting Facility, tento nástroj zde je ovšem nestačí. Paní Galo hovořila o cloud computingu, pan Kelly, já samozřejmě vím, jak vám leží na srdci ochrana občanů a jejich osobních dat. Já jsem před chvíličkou o tom hovořil. Pokud je zde nějak nějaká lekce, kterou, kterou bychom si mohli vzít z této krize, ehm, pokud jde o odposlechy, tak právě by to měla být určitá naše strategická autonomie, kterou bychom měli dosáhnout. Telekomunikace, Galileo, cloud computing, tak abychom byli skutečně nezávislí zde v Evropě v tomto ohledu. To je nesmírně důležité. My jsme hovořili o různý, různých nástrojích, které by nám mohly tuto strategickou autonomitu, tuto strategickou nezávislost Evropy dosáhnout samozřejmě že se snažíme lépe využívat i oblast eh, regulace telekomu a tak dále. Samozřejmě, že i pokud jde o trhy, o konkurenční záležitosti, tyto trhy jsou zatím fragmentované. Paní Kroes v září předloží právě aktivity v oblasti telekomunikačních služeb a já samozřejmě ji budu v tom pomáhat, tak abychom skutečně vytvořili skutečný společný evropský trh i v oblasti telekomunikací. Několik z vás se zmínilo o zásadě nediskriminace, především z geografického hlediska. Já vím, že pan zpravodaj, eh, pan de Campos se tomu rovněž věnoval. Ano, je zde několik příkladů diskriminace, především pokud jde o některé vzdálené regiony, paní Gebhardt, paní Maze Kokovič hovořili právě o této diskriminaci teritoriálního charakteru. A zároveň je zde určitá diskriminace generační. Na to nesmíme zapomínat. Paní Kamervert se o tom zmínila před chviličkou. Máte samozřejmě pravdu, když zdůrazňujete to, abychom odstránili tuto geografickou diskriminaci našich klientů a našich eh, občanů a právě proto s ohledem na článek 20 směrnice o službách se budeme této problematice dále věnovat. Pan Weidel Olcer, paní Kamervert hovořili o autorských právech. Práce, které se věnuje již poslední tři roky, máme mnoho textů, které zatím ještě nebyly odhlasovány, které jsou na vámi a které jsou na stole rady, se právě zabývají autorskými právy. Snažíme se modernizovat, přesně tak jako duševní vlastnictví tuto oblast, protože je to součást jednotného trhu, my chceme samozřejmě prostřednictvím internetu umožnit přístup co možná největšího počtu lidí k obsahu. Já doufám, že text, o kterém budete hlasovat, eh, bude právě hovořit právě o této multiteritoriální licenci a lepším řízením v oblasti autorských práv. Doufám, že se tomu budete věnovat v brzké době. Paní Rosa Thun hovořila i o roamingu. Ano, jak víte, od 1. července došlo k dalšímu snížení v této oblasti cen. My samozřejmě globálně chceme jít ještě dále. Toto je iniciativa, která je velice důležitá, kterou připravil vlastně telekomunikaci. Před chvíličkou jsem o tom hovořil. Paní Nelly Kres o tom hovořila, že v podstatě mm, tyto přirážky musí e, zmizet. Děkuji za to pozvání do vaší kavárny ve vašem okrsku. Milá paní kolegyně, určitě pokud tam budu někde v blízké vrské době, tak velice rád se tam podívám. A, mm, ano, a i za to, že jste se zmínila o tom <clears throat> long trend v oblasti internetu, o kterém jsem před chvíličkou hovořila paní Šalke, ostatní kolegové hovořili o infrastruktuře vysokorychlostního internetu, neutralitě sítí. To je zásadní přesně jako všeobecný přístup k vysokorychlostnímu internetu. Já si myslím, že nástroj Connecting Facility Europe eh, CF e nám pomůže v této oblasti a samozřejmě nezapomínáme na iniciativu paní Nelly Kröz v oblasti neutrality sítí, se kterou přišla v letošním roce. Otevřené standardy. Paní Šálke o tom hovořila. Tam jsme rovněž objasnili naše stanovisko v tomto ohledu a budeme se snažit přesně tak, jak si přejete, aby došlo k tomuto otevřenému přístupu ke všem těmto standardům. Komise přišla i s sdělením v této oblasti, pokud jde o standardy v oblasti telekomunikace. Paní Marka Kling hovořila o mm, právě v oblasti obchodu a tak dále. My samozřejmě necháme na našich obchodnících, pokud si budou chtít nakupovat celé Evropě elektronickým způsobem. Samozřejmě, že se budeme snažit, aby bezpečnost byla co možná nejvyššího charakteru. Samozřejmě nebudeme nahrazovat národní legislativy, bude to jenom další přídavný prvek. Paní Hanslik, paní de Castillo de Bejera hovořili o dalších nesmírně důležitých záležitostech a to je numerizace, digitalizace, kde bychom v oblasti veřejné sféry, tam v podstatě by to mohlo znamenat 18 HDP Evropské unie. To jsou oblasti, které jsou zásadní, mm, tyto úspory. Já jsem předložil mnoho iniciativ v této oblasti, pokud jde o digitalizaci, například elektronický podpis nebo dohoda v oblasti elektronických faktur, fakturace. Ano, čili tato digitalizace společného trhu je tam od 70 až po 80 miliard ekon, eh, miliard eur, které bychom mohli ušetřit každoročně jenom tím, že bychom právě ve veřejné sféře přistoupili k rozsáhlé digitalizaci. Pani Stiller, ano, elektronické knížky. Evropská komise již reagovala v této oblasti. My chceme odstranit restriktivní praktiky v této oblasti. Například pan Almunia se tomu věnoval. Tento trh se rozvíjí, máme zde mnoho strategií pro tuto problematiku. Očekávám Licensing Europe iniciativu, která právě dneska odpoledne, jak jsem o tom hovořil, budeme hodnotit tuto práci v poločase s naší pracovní skupinou a já opravdu počítám z výsledky z těchto různých pracovních skupin, které by nám mohly pomoci dále otvírat společný trh v této oblasti. Paní Isaja hovořila o SEPě, ano, to je naše iniciativa, která se bude zabývat i řízením v této oblasti. I, ano, tam samozřejmě ty termíny, prostě ty lhuty jsme potřebovali, jsou dlouhé, ovšem potřebovali jsme je tak, abychom mohli realizovat všechny cíle v oblasti platebních systémů SEPA. Ještě jednou vám děkuji, vážený pane předsedo, děkuji především panu Harborovi panu Ajasovi za jejich odhodlání, angažovanost, která byla pro nás nesmírně důležitá, abychom propojili všechny, všechna tato témata. Samozřejmě máme zde mnoho usnesení i z vaší strany Evropského parlamentu. To všechno představuje prvky tohoto obrovského společného cíle, kterým je jednotný digitální trh. Srdečně děkuji, pane komisaři. Nyní vás eh, informuji, že jsem dostal eh, eh, usnesení B7031 lomeno 2013 výboru IMCO. Tímto uzavírám dnešní rozpravu.